Těmi smluvními stranami, které se toho účastní, budou vybírány mezi známými a prosperujícími podnikatelkami. Děkuji. Tím končím rozpravu. Hlasování proběhne zítra v půl dvanácté. Na pořadu jednání nyní máme zprávu Edith Bauer o situaci žen blížících se důchodovému věku. Nyní dávám slovo zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Eh, všimla jste si, eh, že Všimla jste si, že v televizním zpravodajství nevidíme žádné zpravodajky, které, kterým by bylo více než 50 let? Eh, podle statistiky Ačkoliv eh, na trhu práce máme 55% mužů, eh, je eh, toto, u žen, toto procento u žen nad 50 let pouze 37%. Když chcete takovéto statistiky najít, najdete pouze statistiku za USA a Austrálii, ale ne za Evropu. U nás se schvaluje celá řada legislativních opatření, která posouvají věk odchodu do důchodu, ale analýzy říkají, že skutečný odchod z trhu práce e, se odehrává mnohem dříve. Strategie EU 2020 e, se zaměřuje, chce docílit e, míry zaměstnanosti 75 u žen i u mužů. A je proto jedině správné ptát se, co máme nebo můžeme udělat proto, abychom zabraňovaly e, brzkému odchodu z trhu práce. Samozřejmě je potřeba zhodnotit důvody pro takovýto odchod. E, těch může být několik e, u žen konkrétně. Diskriminace, které tyto ženy čelí, což je velice složité téma, nejedná se pouze o jeden druh diskriminace. Eh, jedna diskriminace je například na základě věku. Eh, právě proto například nevidíme ve spravodajství žádné spravodajky nad 50 let. A to není jediné médium, kde eh, k tomuto fenoménu tak výrazně dochází. Rovněž je zde celá řada sociálních důvodů, proč ženy musí opouštět trh práce, musí se například starat o rodinného příslušníka. Ale jsou i jiné důvody. Zdravotní důvody, kde by eh, nám mohla pomoci prevence, eh, například můžeme zmínit osteoporózu. Dále, pracovní podmínky, eh, rizika při práci, to je také součást toho penza rizik, které se zde objevuje. Rok aktivního stáří, rok 2012, nám může otevřít prostor pro nové iniciativy v tomto směru. Protože aktuální situace stárnoucích žen. Má velice vážné dopady. Eh, hovoříme tedy o věku, kdy dochází k nejširšímu rozdílu mezi eh, platy žen a mužů. Eh, přítomnost žen na trhu práce a časté neadekvátní pracovní podmínky nebo zaměstnanost pouze na částečný pracovní úvěr vedou k tomu, že ženy žijí ve větší chudobě než muži. Zpráva, která je před vámi, se zabývá formulací opatření v této oblasti, která zlepší situaci nejen na poli diskriminace, což je samozřejmě legitimní problém, a většina eh, osob, se kterými byly podniknuty rozhovory, považují diskriminaci za velice závažný problém. Kromě toho zpráva formuluje i několik závěrů eh, v tom smyslu, že prevence je méně nákladná než řešení problému na trhu práce. Další téma se zabývá reformou penzijních systémů. Eh, v rámci Bílé knihy bychom neměli zapomínat na specifika ženské populace. Nesmíme zapomínat na pojištění, na období, kdy se ženy starají o děti, případně o jiné rodinné příslušníky. Existují určitá rizika, eh, která se eh, vývojem demografických trendů stupňují. Eh, a Musíme se zasadit o to, abychom do co nejvyšší možné míry prosadili cíle strategie EU 2020 na poli zaměstnanosti. Děkuji. Slovo má paní kolegie Klasa. Bauer, er beschreibt Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, paní kolegyně Bauer popisuje zcela konkle, konkrétní situace, například na poli demografie. Zde se situace stárnoucích žen dramaticky, eh, dramaticky zhoršuje. Budoucnost je velice chudá, ale primárně ženská. Nesmíme zapomínat na to, že ženy mají pracovní poměr většinou přerušeny péčí o děti a vydělávají méně než muži. Nezaměstnanost u žen je vyšší než u mužů a e, ženy jsou často zaměstnávány na částečný pracovní poměr. E, ženy pracují většinou dobře, ale mál, e, velice často nejsou zaplaceny. U žen je veliké riziko chudoby ve stáří. Nicméně vidíme zde i několik pozitivních aspektů starší populace představuje velký kulturní přínos pro celou společnost, na což se často zapomíná a e, nezohledňuje se celková situace. E, společenské výzvy spočívají zejména v tom, abychom e, ocenili lidi na základě jejich konkrétní situace, abychom je udrželi na pracovním trhu a abychom zajistili to, že i dlouho po odchodu do důchodu budou nezávislí, zdraví a aktivní. Děkuji za slovo. Grazie, la parola. Děkuji mnohokrát. Slovo má kolega Mikulášik. Eh, grazie, signora prezidenta. Mm, Hospodářská konkurenceschopnost a prosperita soutěž a prosperita Evropy závisí na využívání pracovní síly a prodloužení eh, pracovního života musí probíhat citlivě s vytvářením podmínek v přiměřených věku a i mm, sociálnímu zabezpečení. V rámci solidarity mezi generacemi by členské státy měli vytvářet programy pro místní a regionální orgány pro ženy podnikatelky v sou synergii s programy aktivního stárnutí, do kterého by se zapojovaly právě podnikatelky v předdůchodovém a důchodovém věku a takto vytvářely nové pracovní příležitosti. Chtěl bych zdůraznit obdivuhodnou záslužnou činnost ošetřovatelek a opatrovnic, které i přes nepříznivé ocenění poskytují pomoc nejzranitelnějším členům společnosti a bojují tak proti sociálnímu vyloučení zdravotně postižených a umožňují jim tak vést důstojný život. Děkuji. Grazie. Děkuji. E, slovo má kolegyně Dančila într o lume a globalizării solidaritatea între mai ales Děkuji vám, paní předsedající. V globalizovaném světě je solidarita mezi generacemi eh, a eh, využívání potenciálu stárnoucích žen naprosto zásadní. Eh, a je to příkladné. Je to příkladné z hlediska toho, že stárnoucí ženy jsou obrovským Eh, hospodářským potenciálem, který může představovat obrovskou podporu pro celou společnost. Já si myslím, že je nutné podporovat veškerá opatření, která přispívají k tomu, že se zlepší rovnoprávnost a politika rovnoprávnosti na trhu práce, tak abychom eh, eliminovali existenci diskriminace a diskriminačních praktik eh, vůči ženám blížícím se věku odchodu do důchodu. Já jsem přesvědčena, že bychom měli podporovat i návrat do práce, po narození potomka i profesionální přeškolování, tak abychom se vyhnuli ehm, výpadkům na trhu práce v rámci jednotlivých profesí. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Figueiredo. Děkuji, paní předsedající Diskriminace starších žen je jedním z nejzávažnějších sociálních problémů. Je to základní příčina chudoby a sociálních problémů. Často tyto ženy byly nezaměstnané nebo byly nuceny pracovat na částečný úvazek, přijímat nejistou práci a to má potom samozřejmě dopady na velice nízký důchod a tyto ženy potom jsou ze sociálního hlediska na tom velice špatně a hrozí jim chudoba. Při zhoršování nezaměstnanosti, jako je tomu nyní, se situace žen blížících se důchodovému věku musí skutečně řešit, musí věnovat zvláštní pozornost. Je třeba zajistit, aby tyto ženy nebyly diskriminovány v důsledku svého věku nebo toho, že um, byly na mateřské dovolené. Je třeba bojovat proti mzdové diskriminaci, je třeba garantovat ženám důstojný důchod, který by pro ně nebyl ponížením, který by sebou nenesl diskriminaci a který by nějak dále neohrožoval tyto starší ženy. Je také třeba zajistit kvalitní sociální služby ve zdravotnictví a vytvořit důstojné podmínky pro bydlení. Takové jsou návrhy, které se objevují i ve zprávě a komise by to tedy měla zohlednit. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo paní Flašíková. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, tato zpráva se týká žen blížících se důchodovému věku, to znamená 55 až 64 let. Je skutečně alarmující, že v 21 členských zemích EU je zaměstnanost žen v předůchodovém věku ve srovnání se zaměstnaností mužů ve stejném věku až o 25 nižší. Takováto nerovnost v neprospěch žen na sklonku jejich pracovní kariéry je příčinou mnoha sociálních dopadů. Potlačení takovéto diskriminace po 55 letech žen by mělo být prioritou členských států, pokud jde o ochranu jejich obyvatel, aby se neoslabovala úloha žen na trhu práce. Chci tedy vyzvat komisi, aby zajistila vytvoření pravidel pro členské státy, které umožní ženám zůstat na, pracovním, na trhu práce a které také změní sociální systémy a zamezí diskriminaci kvůli pohlaví, zejména v oblasti penzijních systémů. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. E, slovo má paní kolegyně Nevidalová. Pěkně Děkuji vám. Jedna z oblastí, kde se vyskytuje diskriminace žen, je bez pochyby trh práce. Ženy nemají garantované právo na práci a procento nezaměstnaných žen v Evropě roste. Předmětem diskriminace jsou hlavně mladé ženy a potom ženy před důchodem, které jsou nuceny přijímat práci na poloviční úvazek. Ženy po 50 jsou diskriminované především kvůli svému věku, pohlaví a zdravotnímu stavu. Nezapomínejme ale, že starší ženy jsou velkým přínosem pro společnost protože pečují o své rodiny, děti a vnoučata a často se také věnují dobrovolné činnosti. Většina evropských žen celý život pracovala a je tedy nespravedlivé, že jim toto právo upíráno, pokud jim v tom nebrání jejich pracovní, zdravotní stav a mají za sebou dlouholeté pracovní zkušenosti. Právě u této skupiny obyvatel hrozí ohrožení chudobou a vyloučením ze společnosti. Proto vyzývám komisi, aby i ve smyslu příštího roku, který bude rokem aktivního stárnutí, přijala opatření pro to, aby ženy mohly zůstat na trhu práce a to se týká i sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení a zdravotní péče. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má kolega Mesaroš. Elnézést, én nem jelentkeztem a eh, Děkuji, paní předsedající. Eh, omlouvám se, já jsem promluvit původně leda, že byste na tom trvala. Eh, dobrá, prosím, paní kolegyně Papadopoulou. Mikro. Mikrofon, prosíme. Repeat. Paní předsedající, eh, je pravdou, že ženy mezi 55 a 65 lety jsou často diskriminovány z tituly věku. Především ženy tedy jsou obětí takové diskriminace, ale jsou obětí také dalších forem diskriminace navíc. v souvislosti se všemi možnými předsudky a dalšími faktory. Rok 2012 bude příležitostí jim poskytnout podporu a upozornit veřejnost na e, tuto problematiku a na boj proti sociálnímu vyloučení a e, proti všem formám diskriminace seniorů. Ve stárnoucí Evropě si nemůžeme dovolit luxus prožívat stárnutí jako handicap. Musíme bojovat s předsudky a pomáhat seniorům a usnadňovat přístup ke zdravotní péči a, a tak dále. Děkuji, slovo má pan komisař Tajany, prosím. Eh, Prezident. Děkuji, paní předsedající. Především bych chtěl poděkovat všem eh, eh, poslankyním a poslancům, především paní Bauer za vypracování této zprávy. Ekonomická nezávislost pro ženy i muže představuje jednu z priorit naší strategie 2010-2015 rovnosti mužů a žen. Naším hlavním cílem zaměstnanosti 75 mužů a žen Eh, znamená to národní politiky pro zvýšení především zaměstnanosti mužů a zredukování rozdílu mezi ženami a muži, především u žen nad 50 let. Komise oceňuje skutečnost, že ženy, které se blíží důchodovému věku, se nachází ve zvláštní situaci. Často pomáhají Eh, dětem napřed, starají se o děti, nebo pak se zase starají o staré rodiče. A lepší skloubení rodinného a pracovního života je základem pro to, abychom zvýšili počet zaměstnaných žen a rozšířili jejich jaksi důchodová práva. Evropa si je vědoma významné role, kterou se hrává E, například jako bylo prosazení rodičovské dovolené pro, pro otce nebo e, péče o e, závislého člena rodiny, kterými mohou disponovat, byly zadány zprávy na prostudování výsledků těchto dvou typů dovolených a výsledky bychom měli mít na konci tohoto roku. Na základě těchto dvou studií si komise potom chce vypracovat vlastní opatření. Zpráva zdůrazňuje, že ženy muži nad 55 let a, a ženy nad, nad 65 let jsou více ohroženy chudobou než muži ve stejném věku. Samozřejmě Může to být důsledek nedostatečného důchodového zabezpečení, ale často je to také důsledkem krátkého trvání profesionálního života žen a e, proto je potřeba, aby ženy měly stejně dlouhou, dlouhý pracovní život a e, to by byla jedna z možností, jak toto řešit. Je potřeba přijímat taková opatření, která v rámci důchodového zabezpečení umožní vykompenzovat tato období přerušení e, v době mateřské dovolené a podobně. Naše bílá kniha o důchodech je zatím ve fázi vypracovávání. Budeme uvažovat o možnosti zlepšení opatření v rámci důchodového zabezpečení žen a v budoucnu musíme spolu s členskými státy prostudovat možnost zlepšení režimu důchodového zabezpečení v rámci zprávy o starnutí. Ta zpráva se bude týkat důchodkyň, které jsou eh, obětí sociálního vyloučení a v následujících měsících budeme dále úzce spolupracovat s příslušnými um, stranami tedy na vypracování Bílé knihy a spoleháme se, že nám pomůžete v obraně principů, které se ukáží jako nejúčelnější. Evropská unie, která se setkává s velikým stárnutím své populace vzhledem k nízké porodnosti, um, s představ, tam, a brzkého odchodu do důchodu generace baby boomu, aktivní stárnutí a solidarita mezi generacemi budou významnými příležitostmi pro um, Eh, to, aby stárnutí populace nebylo vnímáno pouze jako ekonomická zátěž a aby to eh, bylo, mm, aby poukazovalo na bohatství, které toto eh, přináší společnosti, tedy zkušenosti mužů a žen ve starším věku. Děkuji vám, pane komisaři. Tím pádem jsme ukončili rozpravu na toto téma. Hlasovat se bude zítra v 11 hodin 30 minut. Další zasedání začíná zítra v úterý.